situaci v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku a slovo má pan komisař. Vítáme vás, pane komisaři, a máte slovo. My dear colleagues, Vážení kolegové, vážení poslanci, vážené poslankyně, jménem komisaře Kaněteho chtěl bych nejprve poděkovat poslancům za otázku eh, na bezpečnost jaderných zařízení v Bělorusku. Dovolte, abych vás informoval o tom, jak se snažíme zajistit, že e, toto zařízení bude provozováno při dodržení nejvyšších bezpečnostních norem. Jaderná bezpečnost je pro komisi klíčová, jak je potvrzeno v rámcové strategii pro energetickou unii. Zároveň chceme podporovat spolupráci, transparentnost a důvěru a za tímto účelem používáme všechny nástroje, abychom skutečně zabezpečili ty největší, nejvyšší bezpečnostní normy v EU i na mezinárodní úrovni. To je e, věc, o které prostě nelze jednat. Pokud jde o spolupráci EU-Bělorusko v oblasti jaderné bezpečnosti, to je přístup, který jsme vždy měli v jednáních s Běloruskem. Jaderná bezpečnost a radiologická ochrana byly vždy klíčové e, v našich rozhovorech. Od roku 2011 EU pomáhá nebo poskytuje běloruskému regulačnímu orgánu technickou pomoc v rámci nástroje spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti. Předáváme osvědčené postupy, včetně poskytování licencí, podmínek, provádění inspekcí od volby, závodu e, až k samotnému provozu. Od dubna 2015 působí v Minsku evropský expert. Posílili jsme spolupráci e, tedy při výstavbě toho daného zařízení už od počáteční fáze a cílem je podělit se o odborné zkušenosti EU a zlepšit národní kapacity tak, aby se zajistilo dodržení nejosvědčenějších mezinárodních postupů a standardů. Pomocí této technické podpory příslušný regulační orgán Běloruska eh, zlepšil své eh, lidské zdroje i technické vybavení, nicméně komise se domnívá, že nezávislost běloruského regulačního orgánu musí být ještě zvýšena. Je třeba úzce sledovat další vývoj situace. Pokud jde o zátěžové testy jaderné bezpečnosti, jak už jsem říkal, otevřenost a transparentnost jsou zásadní, pokud jde o jadernou bezpečnost. Spolupracujeme s našimi sousedy otevřeně, tak abychom mohli vzájemně těžit eh, z odborných zkušeností, budovat důvěru. A v tomto duchu komise vítá, že Bělorusko používá eh, služby MAAE pro vzájemné srovnávání při zajištění bezpečnosti. A než řeknu, jak je na tom jaderné zařízení Ostrovec a příslušné zátěžové testy, bych chtěl vyjasnit dvě věci, které jsou zásadní, chceme-li pochopit celkový proces. Za prvé, zátěžové testy jaderné bezpečnosti v EU a ve třetích zemích se provádějí dobrovolně z právního hlediska Evropská unie nemůže nutit žádný členský stát ani třetí zemi k tomu, aby takovéto eh, zátěžové testy prováděly. Nicméně je tady politický závazek provádět zátěžové testy v EU a vybízíme i k tomu třetí země, což je v souladu se závěry Rady z roku 2011, kde se volá po bezpečnostním hodnocení všech jaderných elektráren v EU a volá se tam i po obdobných zátěžových testech v sousedících zemích i na celém světě. Komise tedy podporuje provádění zátěžových testů v sousedících zemích. Je povzbudivé, že Ukrajina již dobrovolně se zapojila a Arménie v současnosti se e, také o to snaží s finanční podporou EU. Za druhé, zátěžový test je v kompetenci členského státu nebo v kompetenci státu. Provádí jej provozovatel pod dohledem Národního regulačního orgánu. A pouze poté, co se dokončí národní zátěžový test a poté, co se podá tedy zpráva o výsledku, pak teprve komise organizuje takzvané peer review, to vzájemné srovnávání eh, se ve spolupráci s bezpečnostními orgány EU. V červnu 2011 na základě iniciativy komise několik sousedních zemí, včetně Běloruska, potvrdili potvrdilo svou vůli, že chtějí provést takový zátěžový test, prohlásili, podepsali prohlášení o provedení zátěžových testů v oblasti jaderné bezpečnosti. Od té doby eh, naléhavě vyzýváme Bělorusko, aby provedlo zátěžové testy jaderné bezpečnosti. Experti komise respektive komise očekává ve světle závěru Rady z února 2016, že spolupráce EU-Bělorusko bude mít pozitivní vývoj i e, v tomto ohledu. Jaké budou tedy další kroky? Komisi e, informovalo Bělorusko, že zavedlo právní nástroj, který upravuje uh, zavádění bezpečnostních a zátěžových testů podle specifikací EU. Bělorusko také uvedlo, že po ukončení zátěžového testu v Ostroveci bude předložena národní hodnotící zpráva komisi, a to v průběhu eh, lety 2016-2017. Co se nás týče potřebné přípravy na eh, toto porovnání již byly dokončeny a jsou součástí pracovního programu eh, regulační skupiny pro jadernou bezpečnost. Spolu s komisí tato expertní skupina zorganizuje tzv. peer review, jakmile eh, dostaneme tu národní hodnotící zprávu. Toto už samo o sobě je pozitivní vývoj. Komise by nicméně chtěla urychlit tyto procesy v Bělorusko a chtěla by dostat tu hodnotící zprávu co možná nejdříve. Proto naše útvary plánují technickou misi do Běloruska eh, v nadcházejících měsících a během této mise by se mělo diskutovat o pokroku. Na závěr bych vás chtěl ujistit, že komise chce eh, hovořit o jaderné bezpečnosti s běloruskými orgány na všech politických úrovních. Budeme nadále podporovat nejvyšší úroveň bezpečnostních norem jaderných zařízení v Bělorusku, a to i se všemi našimi mezinárodními partnery. Také bych vás chtěl ujistit, že jsme v úzkém kontaktu se sousedními eh, členskými státy, zvláště s Litvou, a chceme tedy s nimi sledovat vývoj v jaderné elektrárně Ostrovec. Chtěl bych ujistit Evropský parlament, že bude plně průběžně informován o veškerém dalším vývoji. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní otevírám rozpravu a slovo má pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové. Běloruská nukleární eh, eh, atomová, tedy elektrárna, eh, byla plánována už 80. let, ale po černobylské katastrofě z roku 1986 byly práce pozastaveny. V roce 2013 se nejméně, nicméně začalo stavět a hm, používá se zde eh, reaktor voda voda, čili je to něco podobného jako Hankiri v Finsku, tato atomová elektrárna. Eh, litevské obavy jsou pochopitelné, poněvadž Bělorusko nemá žádné zkušenosti eh, s atomovou energií a existují pochybnosti, zda bude schopno takovéto zařízení provozovat. Proto tedy je třeba, aby byly provedeny zátěžové testy eh, pod dohledem Mezinárodní atomové, eh, tedy agentury pro atomovou energii a aby byl vypracován posudek dopadu, zejména dopadu eh, na zdroje vody, které si sdílí Bělorusko a Litva. Styky mezi oběma zeměmi pokračují a já tedy Eh, doufám, že problémy kolem eh, této atomové elektrárny budou brzy vyřešené v té podobě, že bude probíhat mnohostraná spolupráce mezi eh, Běloruskem, Litvou, Evropskou unii, ale také Ruskem, které zde tuto elektrárnu buduje, plus dalšími mezinárodními organizacemi. Chci říci, že atomová energie je ekologicky příznivá a pokud je tato elektrána řádně řízená, může fungovat desetiletí. Děkuji. Nyní paní Fortiga. Děkuji vám, pane předsedo. Katastrofa v Černobylu nejvíce poškodila území Běloruska. 23 území Běloruska bylo zasaženo a proto eh, se eh, Bělorusko eh, po desetiletí stavělo velice zdrženlivě k atomové elektrárně a vlastní elektrárně se vyhýbala. Ovšem před několika lety bylo podepsáno memorandum, které změnilo běloruský přístup. Přispěly k tomu také energetické hry Ruska eh, v rámci eh, energetické federace s Ruskem. Ostrovec to je společný podnik bělorusko-ruský eh, s velkou částí financí z Ruska, s ruskou technologií a s podílem Číny. Nachází se poblíž hranice s Litvou a asi jenom 50 km od Deského hlavního města. Navíc toto území je seismicky aktivní a navíc je, má být používáno vodní chlazení a navíc tímto území eh, probíhá koridor letecké dopravy, který eh, se bude muset opravit a odklonit. Proč o tom hovořím? Je to proto, že eh, Bělorusko nesplnilo eh, své závazky v rámci umluvy ESPO a nebyly plně vyjasněny všechny námitky a argumenty. Nicméně <clears throat> na tomto území byli také Poláci, moji rodáci a také oni Eh, protestovali. Děkuji. Pan Austrevičius. Eh, budu hovořit litevsky, pokud souhlasíte, pane předsedo. Lukašenko před ketverius metus věšej pareiškė, Kata... Eh, jsou to jen, jen čtyři roky, kdy Lukašenko prohlásil, že Eh, atomová elektrárna Ostrovec by měla být eh, tou nejlevnější atomovou elektrárnou, kterou kdy Rusové postavili a která kdy vůbec byla na světě postavena. Eh, já si myslím, že mm, jak si to nikoho neuklidní. Dá se říci, že tato atomová elektrárna se buduje ne zcela standardním způsobem, eh, nebyly provedeny, provedeny všechny potřebné zátěžové testy a konstrukce je velice podobná sovětským elektrárnám pouhých eh, pár desítek kilometrů od hranic Evropské unie. To, co hm, řekl pan komisař, to, to vysvětlení, eh, bohužel musím hm, říci, že je ne adekvátní. Eh, de facto jde o eh, politické rozhodnutí které učiněné v Moskvě. Máme zde co dočinění s diktatorem Lukašenkem, který se snaží budovat nukleární kapacitu své země a který se nepoučil z Černobylu. Ale dámy a pánové, poučili jsme se my. Chtěl bych všem připomenout, eh, že jaderné katastrofy neznají hranic. Eh, kolegové, je pouze jedno řešení a to zabránit eh, tomuto nelegálnímu projektu. Tento projekt by byl vhodný pouze tehdy, kdyby existoval adekvátní dialog, který by umožnil z Evropské, ze strany Evropské unie eh, řádný dohled na toto stavbou. A já opravdu nevidím důvod, <clears throat> proč by Evropská unie eh, nemohla využít eh, svých zkušeností z nukleárních rozhovorů s Iránem a možná zapojit OSN. Děkuji, pan Maštálka, prosím. Kolegyně a kolegové, Eh, jsem rád že mohu vystoupit k tak důležitému tématu jako je bezpečnost jaderných elektráren a to nejen v souvislosti s výstavbou nové jaderné elektrárny na bělorusko litevské hranici. podle statistik světové jaderné asociace byla k. one květnu tohoto roku v provozu four hundred and forty jaderných reaktorů ve thirty státech světa a plánuje se výstavba dalších one hundred and seventy three reaktorů a to i v zemích evropské unie

Děkuji. Nyní pan Rope, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Já děkuji za to, že jste svolil k účasti na této rozpravě, protože to je důležité pro celou Evropu. Bohužel jsem zklamán skutečností, že pan komisař Kaněte si nenašel čas na to, aby zareagoval na důležité otázky v jeho kompetenci, pokud jde o rizika související s výstavbou nových nukleárních objektů eh, poblíž evropských hranic. Také mě zklamal přístup eh, komise k tomuto velkému problému, tedy k výstavbě jaderné elektrárny v Ostrověci což si myslím, že je v rozporu s řadou mezinárodních standardů. Signály, které vyslala Evropská komise, byly zavádějící a formální. Jednak hovořím o první předchozí reakci pana Kaněteho eh, řekl, že zátěžové testy v jaderné elektrárně proběhly, ale oni přitom ještě ani nezačali. Pak proběhla další prohlášení pana Andriu Kajtise v tom smyslu, že Bělorusko dodržuje veškeré mezinárodní úmluvy, zatímco je jasné, že i samotné organizace Esposké a Orhuské úmluvy potvrdily porušení jejich standardů. Takže se ptám, proč i Evropská komise zavírá před tímto eh, oči. Já chci, abyste porozuměli našim obavám. Jedná se o jadernou elektrárnu, která se buduje na evropské litevské hranici autoritářským režimem s pomocí Ruska. Nedodržují se mezinárodní standardy a kromě toho Víme, jakou mají eh, pracovní morálku a přístup k transparentnosti. Například v Dubnu došlo k nehodě v rámci, eh, v rámci výstavby, ale Minsk eh, tento fakt zapřel. Volba místa, lokality je eh, rovněž eh, provedena velice nedbale a to v rozporu se stanovisky Mezinárodní organizace pro jadernou energetiku. Takže je tady celá řada nejasných záležitostí, například Bělorusko neposkytlo posouzení dopadu na litevské řeky nebo odolnost vůči pádu letadla. Také eh, zavírají oči před seismologickými riziky. Evropská komise přitom přiznala, že běloruské eh, regulační úřady v jaderné bezpečnosti nejsou úplně nezávislé, to znamená, že závisejí ne na odborných stanoviscích, eh, nýbrž na politické nomenklatuře nedemokratického státu. Proto žádám komise, aby předložila konkrétní akční plán Evropskému parlamentu, který by kterým bychom přinutili Bělorusko dodržet veškeré mezinárodní standardy v oblasti bezpečnosti i transparentnosti. To by byl signál Minsku, že tato jaderná elektrárna, která je budována na úkor bezpečnostních hledisek, je v rozporu eh, se zásadami volného obchodu. A také tato elektřina tím pádem není žádoucí v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Rope. Je tady na vás modrá karta od pana Arnota. Přijímáte ji? Sutinku. Yes. Ano. Tak prosím, pane Arnote. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Toto je záležitost, která je mnohem širší než jenom um, rámec Evropské unie. Jde o mezinárodní otázku a vy jste hovořil o tom, co chcete, aby udělala Evropská komise v celé záležitosti. A rovněž eh, jste zmínil eh, Mezinárodní agenturu pro atomovou energetiku, ale neuvedl jste žádné konkrétní návrhy, co byste eh, si přál, aby tato mezinárodní agentura učinila. Mohl byste trochu naznačit, co si myslíte, že by měla udělat nad rámec toho, co zatím učinila? Děkuji za tento dotaz. Situace je velice komplikovaná. Za prvé, lokalita byla zvolena ale teprve poté, co byla vybrána, byli přizváni odborníci, aby potvrdili svými testy, že je to lokalita vhodná. A to je jedno z politických rozhodnutí a jich byla celá řada. Skutečnost, že Bělorusko přislíbilo provedení zátěžových testů, ale nikdy k ním nepřistoupilo a že komise je zaváděna v Milnými informacemi například komise uvedla, že zátěžové testy již proběhly. Komise je členem úmluvy a proto by měla všechny tyto otázky nadnášet a měla by takto zajistit dodržení bezpečnostní požadavku, protože nakonec může proběhnout další katastrofa. Děkuji, pane Tereč. Děkuji. MAAE sleduje stav jaderných zařízení ve světě a informuje OSN. Toto je jasný případ, kdy EU e, se vlastně zabývá tím, zda to, co Bělorusko dělá, se týká jejich e, sousedů. Tím by se ale měla zabývat MAAE a e OSN. Bělorusko a jakákoliv jiná země, které chce, chtějí rozvíjet jaderný průmysl, musí podléhat existujícím mezinárodním pravidlům. Já osobně podporuji více jaderné energie ve Spojeném království a předpokládám, že i u nás budou podléhat pravidlům MAAE jako jakákoliv jiná země. Suverénní stát by měl mít volnost Eh, zajišťovat si vývoj ve své zemi dle svého přání, pokud to bude v souladu s mezinárodním právem. Pokud mezinárodní právo je porušeno, pak se tím musí zabývat OSN. EU je hladová eh, potom, aby ovlivňovala další země. A eh, tyto obchodní dohody jsou vlastně výmluvou pro existenci EU, nikoli důvodem. Tato organizace se snaží intervenovat do politik svých sousedů. Každý z vás jako národní stát by měl podporovat MAAE a zdržet se pokušení vměšovat se do záležitostí suverénních nezávislých států. Využijte existující mezinárodní právo a pokud je porušeno, pokud je porušeno, pak využijte OSN. Takové jsou úmluvy, které bychom jako suverénní národy měli respektovat a využívat. Neexistuje žádný požadavek na to, aby EU dělala to, co dělá, aby jednala jako jediný subjekt, jako jakási uh, supervelmoc. To nepotřebujeme. Máme na to pravidla, máme na to orgány, které je mají vymáhat. Pokud jsou ty před předpisy porušeny v takto důležité otázce, jako je jaderná energie, pak tedy využijeme OSN, využijeme stávajících orgánů a zajistěme, že lidé budou řádně chráněni správným způsobem, aniž bychom umožnili politické ambice a politické manévry, které se vměšují do těchto záležitostí. Děkuji vám. Pan Lebreton. Děkuji vám, pane předsedající. Jaderné katastrofy jsou jednou z nejhorších hrozeb pro lidstvo. Nehody v Černobylu v roce 86 a ve Fukushimě v roce 2011 musíme brát velice vážně. A proto je legitimní, že Evropský parlament vyjadřuje znepokojení nad bezpečností jaderné elektrárny v Ostrověci, kterou Bělorusko dokončuje a chce ji uvést do provozu v roce 2018. Je znepokojivé, že ta neprošla zátěžovými testy, které doporučuje usnesení parlamentu z 14. března 2013. Tento test je přitom nezbytnou eh, podmínkou kvůli opatrnosti. Po Fukushimě byl proveden takovýto test na 145 reaktorech v Unii a 20 reaktorech mimo Unii. Usnesení z roku 2013 se zaměřuje na kulturu jaderné bezpečnosti v Evropě a Bělorusko by mělo tento přístup také respektovat. Tím spíše, že elektrárna v Ostrověci se nachází pouze 50 kilometrů od Vilniusu, hlavního města Litvy. Jaderná bezpečnost je předmětem mezinárodní spolupráce pod dohledem MAAE na základě dohody ze 17. června 1994. Tato mezinárodní spolupráce by měla pokračovat i v rámci Evropy národů, po které volám. Legitimní znepokojení nad elektrárnou v Ostrověci by se ale nemělo Unii využít k tomu, aby se zase útočilo na Rusko. Bělorusko je spojencem Ruska které v roce 2015 vytvořilo leteckou vojenskou základnu a všichni ví, že Rusko financovalo eh, stavbu jaderné elektrárny v Ostrověci. Žádám tedy Unii, aby nevyužila této záležitosti k tomu, aby ještě více zhoršovala naše vztahy s Ruskem. Děkuji. A nyní pan Korvin Mike. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem panu komisaři připomenout, že existují různé reaktory, dražší, levnější, bezpečnější z toho či onoho hlediska. Já nevím, co to je reaktor nejvyššího standardu, ale jestliže eh, víte, eh, co to znamená, eh, pak tedy takový reaktor na světě existuje jenom jeden, protože všichni, pokud má nejvyšší standard, tak všichni, všechny ostatní musí být nižší. Eh, když tedy hovoříme o politice, eh, chtěl jsem tedy říci, že my eh, jako Evropská unie a včetně Polské, včetně Polska, vháníme Bělorusko do ruského obětí tím, že neustále kritizujeme Bělorusko a e, Lukašenka. E, pan Lukašenko si zas tak e, úzké vztahy s Ruskem nepřeje, ale jsme to my, kdo ho k tomu nutíme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Zorinio. Děkuji, pane komisaři. Eh, před několika málo dny jsme eh, si připomněli 30 let od černobylské katastrofy. Jestliže eh, se nyní buduje další podobná elektrárna, mm, tak to samozřejmě způsobuje obavy. Připomíná to také Fukushimu. Viděli jsme, že tyto katastrofy neznají hranic a že zabíjejí tisíce lidí. Pokud se týče ostrovce, eh, tak eh, tady se eh, de facto následují procesy, které mají být a evropští občané by neměli mít důvod k obavám. Nicméně hovoří o tom tátáž Evropská komise, na jejímž vlastním teritoriu eh, je 66 jaderných kapacit, které už přesluhují proti eh, původně zamýšlené životnosti. Takže tak to je. Lidé proti tomu protestují, ale komise si myje ruce. Já jsem nedávno eh, se eh, pan profesor Kalněnteho eh, ptal na španělskou elektrárnu, která se nachází blízko portugalských hranic a bylo mě řečeno, že se čeká na transpozici eh, nových opatření podle nejnovější směrnice, což znamená, že Ehm, hovoříme o atomové elektrárně, která je známá opakovanými problémy, eh, tak tady komise nekoná. Já bych skutečně velice rád věřil tomu, že komise dělá všechno, co může pro bezpečnost Evropské unie, ale třeba v Almarazu tomu tak není. Děkuji, pan Henko hovoříme o e, elektrárních elektrárnách, e, které jsou e, možná anebo opravdu opravdu nebezpečné. Ale já chci hovořit o něčem jiném. Tím, že německá vláda v panice zavřela všechny atomové elektrárny, tak se kancelářská Merklová Eh, nejdříve tedy vydávala za ochránkyně životního prostředí a klimatu, ovšem eh, zavírají se eh, ty nejvyspělejší atomové elektrárny v Evropské unii, totiž německé. Na druhé straně Francie prodlužuje životnost svých atomových elektrárn o 10 let a chce stavět nové. Finsko, USA, Velká Británie chtějí také budovat nové. V Belgii v eh, současné době se opět eh, zapíná elektrárna blízko německých hranic, která byla kvůli Fukushimě eh, odpojena. Staví se ve východní Evropě. Japansko opět také se vrací k atomové energii. Čína buduje 24 nových atomových elektráren. a chce postavit další také v Sudánu. Mm, eh, v současné eh, době eh, je mnoho atomových elektráren v provozu, ale mm, v Německu tomu tak není a zdražuje se elektřina. Německá politika je velmi nesolidární vůči sousedům, také vede k nejistotě a k prodražování elektřiny pro Němce. Podívejme se na Švédsko a e, řídíme se jejich příkladem a vrátíme se k tomu energii. Děkuji. Pane Henkele, je tady na vás e, modrá karta, přijímáte ji? Pane Burgnere. Pane Henkele, já jsem se vás chtěl zeptat, zda víte, kolik procent světové energie pochází z atomové energie? můžete opravdu říci, že přispívají k ochraně klimatu, je to méně než 3%. A ještě druhá otázka. Vzhledem k těm takzvaným eh, bezpečným německým eh, atomovým elektrán, co řeknete o případech Kryml a Brunsbüttel? Ano, já už jsem vám řekl, že počet eh, atomových elektrán ve světě narůstá a že například v Číně eh, se buduje 24 takovýchto elektráren. A to, že eh, atomová energie nevypouští žádné emise CO2, to je snad každému jasné. Eh, to, o čem tady hovoříte, ty nehody, ty nemají vůbec nic společného s reaktory. Eh, já skutečně tvrdím, že německé reaktory jsou ty zdaleka nejbezpečnější na světě. Pan Selimoveč. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Eh, v Bělorusku eh, můžeme hovořit o dvou elektrárnách, které nyní, atomova, které nyní Rusko buduje. A také Rusko eh, investuje do první fáze tohoto zařízení eh, mnoho peněz. A to, prosím, eh, v situaci, kdy Bělorusko už tak je závislé na Rusku zhruba z 90% odebírá energii z Ruska. Tady vidíme, že Rusko opět používá energetiku jako politickou zbraň a zdroj vlivu. To se eh, stál už dříve v Kyrgyzi, v Kazachstánu, eh, v Litvě, na Ukrajině, v, Rusku, eh, v Gruzii a Bělorusko je další na řadě. Čili skutečně je třeba tento projekt přeskoumat ještě jednou a také pokud se týče o vlivu na další země a také zda je to v souladu s cíly Evropské unie, to znamená e, zajištění obnovitelných zdrojů energie. Skutečně je třeba posoudit všechny důsledky. Děkuji, paní Sanchez, děkuji vám, pane předsedo. Tragédie z Černobylu má přímý dopad a mělo to přímý dopad na 2 miliony Bělorusů a na celou planetu. Nukleární kontaminace nezná hranic a z tohoto důvodu právě vedeme dnešní rozpravu. Je potřeba se poučit eh, z našich eh, chyb. Vidíme, že Bělorusko hodlá vystavět eh, novou elektrárnu. Je potřeba, abychom měli potřebné posouzení dopady. Komise vyzvala Bělorusko, aby nepostupovala mm, cestou, která je riskantní, kde jsou rizika již známa a nesmí si tedy zvolit radikální cestu, mm, ale cestou moderní. Jaderná energetika má své značné místo eh, v, v Evropě Máme také dobré příklady, například eh, Německo, které se jedné energetiky dokázalo vzdát. Je potřeba, abychom podpořili ostatní členské státy na této cestě. Měli bychom začít tím, že budeme odstavovat eh, elektrárny, které jsou již za svou eh, životností, například Garonia ve Španělsku, a které tudíž představují také určité riziko pro naše životy a pro naše životní prostředí. Nyní pan Javor, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My jsme tady slyšeli celou řadu důležitých eh, bodů a obav, pokud jde o běloruskou jadernou elektrárnu. Ale já bych chtěl poukázat na to, že zatímco si děláme obavy eh, z této výstavby poblíž evropských hranic, je tady ještě jiná věc, která by nám měla dělat starosti v rámci evropských hranic. V Maďarsku, v mé domovině, dva mm, nové bloky ruského typu se mají vybudovat v příštích několika letech a jde o e, stejný projekt se stejnou technologií jako v Ostrověci e, protože i Rusko hodlá použít e, reaktor VVER 1200. Maďarsko již prokázalo, že chápe evropskou eh, legislativu velice flexibilním způsobem, zejména pokud jde o nukleární projekty. Pokud jde o tento konkrétní jaderný projekt, eh, již zaznělo eh, veto z mezinárodní organizace, protože ruský dodavatel nesplňoval standardy. To znamená, že došlo k porušení standardů, ty pokračují i v dalších aspektech pokud jde o zadávání veřejných eh, zakázek. Probíhá vyšetřování, vzhledem tomu, že se zdá, že ne všechny zakázky byly zadány eh, veřejně a také se zdá, že došlo k nezákonné státní podpoře. Došlo k uzavření pilotního projektu kvůli nedostatečné transparentnosti. A tento stejný eh, členský stát tedy záměrně porušuje evropskou legislativu také tím, eh, že eh, ukládá nelegálním způsobem jaderný odpad. Eh, myslíte si, že je tedy dobré, aby podobný projekt s využitím ruských technologií pokračoval Bělorusku i v rámci Evropské unie? Pane Javore, je tady na vás modrá karta od pana Jakoviče. Souhlasíte s tím? Tak prosím, pane Jakoviči. Děkuji. Vážený pane poslanče, v roce 96 Chorvatsko podepsalo Esposkou úmluvu. A říkám to proto, že jste právě uvedl informace, které jsou nám velice dobře známy, pokud jde o současný vývoj v Maďarsku a novou jadernou elektrárnu za využití ruské technologie. Myslíte si, že eh, by se eh, mělo zapojit do rozhodování také Chorvatsko vzhledem tomu, že se jedná o sousední stát? A nemyslíte si, že by Evropská unie neměla vypracovat nějakou společnou eh, politiku pro oblast jaderné energetiky, jakousi budoucí strategii? Děkuji za tuto otázku. Naprosto s vámi souhlasím, že skutečně potřebujeme posílit spolupráci mezi členskými státy i ohledně tohoto projektu. Eh, v tomto projektu se v rámci ESPO zapojilo 10 členských států Evropské unie, přesto si myslím, že se věci nevěnuje dostatečná pozornost. Zejména Rakousko a Německo vyjádřili zájem pokud jde o e, dopady tohoto projektu, ale já bych byl rád, kdyby členské státy, včetně Chorvatska, e, přistoupily k věci a k tomuto projektu mnohem aktivněji. V malých zemích, jako je Maďarsko, jaderné investice nejsou záležitostí čistě jednoho státu. Děkuji. Nyní pan Epitideos. Děkuji, Děkuji. Jaderná energetika eh, je eh, jedna z nejbezpečnějších, ale proto, aby mohla být eh, mírovým způsobem využívána, je potřeba přijmout pečlivá opatření. Musíme být velice opatrní, zvláště pokud se jedná o jaderné elektrárny, které se budují poblíž evropských hranic. A v takovémto případě Mm, zde hovoříme o ostrovické elektrárně na běloruském území. My máme své výhrady, nejsme se jisti, zda elektrárna je budována podle nejvyšších bezpečnostních standardů, které se uplatňují v Evropské unii. Vzniká tedy otázka či obava z rizika také v Albánii, Turecku a Firomu, kde dochází k budování jaderných elektráren, zejména ve Firomu, kde by mohlo dojít kde mohou nastat velká rizika a situace je velice netransparentní. E, navíc v Turecku e, dochází velice často k zemětřesením. My musíme zajistit, aby veškerá jaderná zařízení v Ostrověci, ale i jiné elektrárny vždy naplňovaly mezinárodní standardy. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Ward. Děkuji vám, pane předsedající. Musím říci, že jsem velice smutná nad tím, že pan Etherich odešel a neprojevil vůbec žádný zájem u tuto vážnou rozpravu. E, protože on sám ukázal, že je velký e, ignorant, když tvrdí, že bychom se měli spoléhat pouze na mezinárodní právo dle OSN. Neví snad, že nejmocnější stát ve světě USA třeba nepodporuje eh, Mezinárodní soud pod záštitou OSN, kam bychom dospěli, pane Eteridži. A já jsem moc ráda, že EU je tak obezřetná. Jsem ráda, že parlament se rozhodl diskutovat o bezpečnosti jaderných elektráren v Bělorusku. Bělorusko rozhodně musí eh, provést veškeré hodnocení eh, dopadu na životní prostředí a zátěžové testy podle mezinárodních dohod a musí si ujistit všechny sousedy, že eh, životy a zdraví všech občanů v okolních zemích jsou v bezpečí, včetně mého a pana Eteridže. Nicméně jaderná energie sebou nese rizika a potenciální náklady, které se dají těžko vyhodnotit humanitární a ekologické katastrofy, k nimž by došlo v případě závažné nehody, jen můžeme těžko domyslet. A já jsem viděla na vlastní oči to utrpení po katastrofě ve Fukušimě. V mnoha případech děti si nemohly hrát venku, protože byly obavy z další kontaminace. Od svého zvolení jsem pracovala s organizací Nuclear Transparency Watch, a snažíme se e, i s podporou Evropského parlamentu volat po větší jaderné bezpečnosti v návaznosti na katastrofu ve Fukušimě v roce 2011. Chci zdůraznit, že musíme nadále e, se snažit o větší transparentnost v oblasti jaderné bezpečnosti podporovat organizace, které se snaží o zlepšování této transparentnosti. Je, průmysl jaderných elektráren je velkým hráčem, dostává velké dotace z veřejné peněženky a proto má povinnost, povinnost úzce spolupracovat s obcemi, kde působí a s organizací Nuclear Transparency Watch, aby se prokázalo, že jsou v souladu s bezpečnostními normami. Děkuji vám. Eh, tak máme eh, poměrně zatím dobrý čas a prosím, dodržte řečnickou dobu, abychom eh, nenabrali spoždění. Děkuji vám, paní Makovej. Děkuji vám. Jaderné katastrofy znamenají Eh, smrt lidí, eh, zdravotní problémy, škody na životním prostředí a ovlivní životy všech. To jsme poznali po Černobylu a také po katastrofě eh, ve Fukušimě. A jakožto EU, když tedy se některá jaderná elektrárna buduje bez splnění požadavků, musíme dávat velkou velký pozor na bezpečnost. Mluví se tady o Ostrověci v Bělorusku, eh, což je tedy eh, elektrické firmy, nachází se 40 kilometrů od eh, litevského hlavního města. Bělorusko se domnívá, že to jim umožní omezit eh, energetickou závislost na eh, Rusku, ale to je eh, lež, to je nesmysl, protože Bělorusko závisí na Rusku. Z 90% dováží jejich zemní plyn a jadernou elektrárnu stavějí ruské firmy z ruských financí. Jedná se o 22 miliard dolarů přibližně. Litvo právem obvinuje Bělorusko. Říká, že Bělorusko Litvu neinformovalo o stavbě této elektrárny a že eh, hodnocení dopadu na životní prostředí nebylo dokončeno. Kromě toho ne, také se nezhlednil vliv na pitnou vodu. Mimo jiné dostáváme informace o elektrárně v Ostrověci, ale pouze z jiných eh, zdrojů než od běloruských orgánů. A to rozhodně není normální. Někteří tvrdí, že v Maďarsku je to totéž, že tam tedy za ruské peníze se bude stavět, ale je třeba uh, dbát na naši bezpečnost, na bezpečnost evropských dopravů. Řežnice byla přerušena. Uh, předseda, omlouvám se, že jsem vás musel přerušit, eh, už jste skutečně přetáhla hodně. Nyní pan Scholz. Pane předsedo, pane komisaři, to, co tady diskutujeme v souvislosti s Běloruskem, to není technický problém, to je debata politická a, a sice jde o e, protokol EPSO e, ke atomové energii. A e, Bělorusko formálně eh, dodrželo všechny požadavky na informování sousedů. A pokud tedy eh, v konečném stádiu nebudou známy všechny detaily, pak samozřejmě Evropská unie eh, může žádat nápravu. Ale otázka je, zda eh, to Evropská unie bude dělat, eh, protože eh, Evropská unie v současné době mlčí k prodlužování životnosti atomových elektráren na Ukrajině, přestože už měly být uzavřeny. Takže Máme zde mm, protokol, který e, nové členské země, některé tedy, e, už 13 let čekají s připojením svého podpisu k tomu protokolu. Děkuji, pan Buchner. Děkuji vám. Atomová elektrárna Ostrovec, která se právě staví v Bělorusku, porušuje několik mezinárodních dohod. Eh, například eh, konvenci OHAUS eh, a také závazek provést zátěžové testy. Koupili byste si nevyzkoušené auto? Já bych tady chtěl zmínit to, že ten typ VVR 1200 nenabízí ty bezpečnostní standardy, jaké bychom očekávali, eh, poněvadž eh, poměr vnitřního tlaku eh, k průměru reaktoru je nepříznivý, a takže tento reaktor se špatně řídí. A dále tím, že Bělorusko nemá dostatek finančních zdrojů, nemůže dostávat všem důsledkům eventuálních vlivů provozování této elektrárny a to se týká také atomového odpadu. Můžete nám, pane komisaři, garantovat, že to zase nedopadne na evropského daňového poplatníka? Děkuji vám. Pan Sa- Děkuji vám. Eh, pane předsedo, eh, před eh, několika týdny, 26. dubna, jsme si připomněli 30. výročí katastrofy v Černobylu. Bělorusko patřilo k zemím nejhůře postiženým a dopady jsou viditelné ještě dnes. A já myslím, že toto skutečně je eh, ukázka toho, že jde o evropský problém, který přesahuje hranice státu. Eh, je třeba, abychom se také my podívali eh, přes hranice státu a opravdu trvali na zajištění bezpečnosti. Já si myslím, že také z, otáz- z hlediska bezpečnostní politiky tato zpráva má svoji váhu, eh, protože Minsk eh, v mnoha ohledech závisí na Moskvě. Energetická závislost a energetická bezpečnost Běloruska eh, ta v současné době existuje a trvá i v 21. století musíme říci, že podobně také eh, Maďarsko o druhé části elektrárny Páč eh, se naopak vrací dokonce do 20. století technologicky. Já bych na toto chtěl upozornit komisi a taky Evropský parlament. A já musím říct, že eh, v Maďarsku se eh, zřejmě ne zcela věnuje pozornost tomu, čemu se měla. Každá nová atomová elektrárna je de facto eh, novou ranou v konstrukci Evropy, eh, kde se pokoušíme šířit naopak obnovitelné zdroje energie a atomová energie to by zdroj je překážkou v tomto úsilí. Eh, dámy a pánové, eh, tady nehovoříme o nějakých obecných záležitostech, jde o, velmi konkrétní debatu. Tady není místo na to, abychom debatovali o energetické struktuře Evropy. Eh, tady mm, a jakou roli v ní má eh, sehrává atomová energie. Eh, my se zabýváme o konkrétní investici Běloruska umístěnou do blízkosti evropských hranic v místě, které je citlivé jak pro Litvu, tak třeba pro Polsko. Já se poněkud divím vystoupení pana komisaře, které bylo velmi technické, tak jako by šlo pouze o jednu z mnoha investic, eh, které je třeba hodnotit pouze z technického hlediska. Eh, myslím, že je eh, třeba poslouchat těm, kteří v době Eh, černobylské katastrofy žili na té nesprávné straně železné opony a poznali, jak vypadá eh, nedostatek úcty k člověku a k životnímu prostředí. Tady tato nová investice opravdu zbuzuje mnoho obav. Ale já bych eh, chtěl Eh, zejména upozornit jako ostatní na faktor Rusko. Jde o investici financovanou eh, a eh, organizovanou Ruskem a v souladu s ruskými strategickými a politickými zájmy. Jestliže my chceme jako Evropská unie dbát na bezpečnost celého starého kontinentu a provádět určitou politiku sousedství, nemůžeme pominout tento negativní fakt, že jde o politickou investici Ruska. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k nezapsaným řečníkům. Nejprve pan Asadružský. Eh, Panie przewodniczący, powiem w dużym skrócie. Eh, pane předsedo, velmi stručně. Mně je celkem jedno, eh, kde vezmou peníze v Bělorusku na atomovou elektrárnu. Mě zajímá, eh, kam bude prodávat a za jaké peníze také eh, svůj přebytek. Také by mě velice zajímalo, jak bude naloženo s atomovým odpadem, jaká tam bude využitá technologie a nakolik je bezpečná. A taky mě zajímá, jak se k této investici staví Litva, poněvadž Litva eh, čelí největším riziku z fungování této elektrárny. Chci jasně říci, že ty prvky, které jsou bezpečností, musí být považovány za klíčové. Ty, které se týkají ekonomiky, tak to je eh, významná část eh, běloruské politiky. Myslím, že třeba Evropská unie Eh, musí využít všech prostředků, aby ta investice byla pod řádnou kontrolou. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Marias, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Bělorusko je jedna z nejrozvinutějších zemí bývalého sovětského svahu a svazu a vám vláda eh, udržuje eh, silné vztahy eh, s Ruskem. Samozřejmě, že zde je riziko jaderné hranic, jaderné katastrofy a taková samozřejmě nezůstává v rámci hranic jednoho státu. Víme to ze zkušeností s Černobylem. Proto musíme postupovat v případě Ostrověci velice opatrně a podle standardů má Pravidla této mezinárodní agentury je potřeba eh, dodržet. Zároveň chce poukázat také na Turecko, které eh, buduje poblíž svých hranic jadernou elektrárnu. Kromě toho v samotné Evropské unii je hodně starých eh, jaderných zařízení, která by měla být již odstavena z provozu například v Belgii. Děkuji, Pane předsedo, pane komisaři, bezpečnost jaderných elektráren je velice důležitá záležitost, ať už v Evropské unii nebo na, za jejími hranicemi. Můžeme pouze litovat faktu, že členské státy často provozují nad rámec životnosti jaderné elektrárny. Podívejme se jak vypadá situace eh, s jadernou elektrárnou Almaraz ve Španělsku, která je poblíž portugalských eh, hranic. Je potřeba eh, udělat něco pro to, abychom ochránili obyvatelstvo a životní prostředí. Musí docházet k řádné údržbě, monitorování a a to i během fáze odstavení jaderného zařízení, aby se předešlo jakékoliv kontaminaci. Zároveň je třeba, abychom předem naplánovali možnost přechodu na jiné zdroje výroby při odstavení jaderného zařízení. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, situace v Bělorusku, pokud jde o novou jedenou elektrárnu, musí být monitorována na mezinárodní úrovni a je to naprosto eh, zásadní, abychom eh, zajistili splnění všech standardů. Já bych chtěl jenom vyjasnit jednu věc a to, že je to otázka eh, principu, eh, která vyvstává v naší rozpravě a to, že jsou tady mezinárodní organizace, kromě EU, které my podporujeme v tomto případě jde o Mezinárodní eh, agenturu pro atomovou energii a také Spojené národy. Ty mají sehrávat svou roli i v těchto širších politických záležitostech, také G7, G20, NATO, MMF, eh, stát, Světová standardizační eh, agentura a celá řada dalších organizací jsou přesně ty instituce, jimiž štěme být součástí. Přesto se ve Spojeném království teď soustředíme pouze na jediné téma a to to je izolace, pokud nebudeme v rámci Evropské unie. Já myslím, že i tato konkrétní situace s Běloruskem ukazuje opak. Děkuji. Nyní pan Synadinos. Děkuji. Elektrárna v Ostrověci je velice významná pro energetickou politiku Běloruska a celého regionu. Bělorusko má možnost hledat energetické alternativy, protože e, drtivou většinu zemního plynu dováží z Ruska. Existují dohody mezi Ruskem a Běloruskem o otázce e, odpadů a výstavby. Domnívám se, že Bělorusko jakožto suverénní stát si může podepisovat jaderné dohody, aniž by mu to někdo zakazoval. Nás by mělo znepokojovat to, co se děje s bezpečností eh, elektráren a s nečišťováním ovzduší. To musí řešit regulační orgán. E. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení kolegové, nejprve bych chtěl vám všem poděkovat za eh, vystoupení, která ukázají, ukázali, že eh, skutečně jde hodně v oblasti jaderné bezpečnosti. A chtěl bych se zmínit o některých širších otázkách, které v rozpravě zazněly. Nejprve k případu Ostravěc. Chci zdůraznit, co jsem říkal na začátku. Komise bude i nadále využívat veškeré nástroje, které má k dispozici k tomu, aby zajistila eh, co možná nejvyšší bezpečnostní standardy v EU i na mezinárodní úrovni. To je věc, ze které prostě neustoupíme. A naší prioritou tedy nyní je zajistit včasné provedení zátěžových testů v Ostrověci v souladu s evropskými specifikacemi. Komise, jako vždy, bude parlament eh, průběžně informovat o jakémkoliv dalším vývoji. Ale chci jasně říci, že mnoha řešení, která zazněla v rozpravě, spočívají v tom, že je třeba ukončit energetickou izolaci a dokončit vnitřní trh s energetikou v Evropě. Pro Litvu a další pobalecké státy to znamená, že musíme se snažit o jejich eh, plné zapojení do evropského trhu s energií. Dobrou zprávou je, že děláme pokrok. Nedávno byly zahájeny operace na propojení eh, Litvy eh, s Polskem a Švédskem, propojení elektrické sítě. Díky tomuto propojení, potom napojení pobaltských států na zbytek evropské sítě e, se podstatně zvýší. Z 4 v roce 2013 na zhruba 22 U plynu se pracuje na propojení Polska a Litvy. GIPL, jak se tomu říká, je první vlastně plynový výměník mezi východobaltskou oblastí a kontinentální Evropou. A po dokončení v roce 2019 to ukončí tedy eh, izolaci tohoto regionu z hlediska zemního plynu a bude znamenat diverzifikaci zdrojů zemního plynu. A nakonec by to tedy mělo vést i ke snížení cen pro spotřebitele. Velká část tohoto pokroku je právě díky plánu na propojení Baltského regionu který vlastně eh, umožňuje spolupráci všech pobaltských států na integraci tohoto regionu do evropské sítě. To je příklad jiným, kdy ukazujeme, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout v rámci energetické unie. Ale musíme hm, postupovat i dále. Naším dalším úkolem je zajistit, že synchronizace po baltských států a jiných izolovaných regionů eh, proběhne ve prospěch integrace do evropského trhu. Chceme budovat energetickou unii, která bude vycházet z solidarity a důvěry. Musíme hovořit jedním hlasem eh, s našimi dalšími partnery a nakonec bychom měli zajistit bezpečnou a udržitelnou eh, Evropu z hlediska energie. Proto energetická unie je hlavní prioritou komise a proto se plně zaměřujeme na provádění. A těšíme se, že budeme spolupracovat s Evropským parlamentem na realizaci eh, tohoto plánu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Eh, vaším vystoupením končí rozprava. A přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je krátké přednesení následujících zpráv. Za prvé je to zpráva paní Hojbuch na téma Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu. A dávám tedy slovo zpravodajce na čtyři minuty, prosím.